Okay, friends. Dámy a pánové, budeme pokračovat s naším zasedáním. A jsou zde zástupci komise, říká paní předsedající. Toto je informace od tlumočníků. Dnes je 38. den našich aktivit vyjadřujících protest proti tomu, že zpráva Evropského parlamentu jednostranně zavedla nevyvážené a nespravedlivé pracovní podmínky tlumočníkům. S politováním vám oznamujeme, že proto dnes nebude poskytnutá práce přes čas. Děkujeme za pochopení. Nyní tedy k pořadu jednání Vítáme zde zástupkyni komise, která nás bude informovat o problematice Evropský sociální fond Plus a o nařízení, které se této záležitosti týká. A projednáváme ji zde na tomto výboru pro zaměstnanost a sociální záležitosti. Takže vám děkujeme Paní Andriánu že jste přišla mezi nás a máte slovo, byste nás uvedla do problematiky. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Na úvod bych ráda uvedla takový globálnější kontext, jak se vyvíjela ta eh, nařízení ESF+, a co je našem návrhu. Nejprve chci říct si toto. Technologie, produktivita a globalizace v dnešním světě, světě výrazně ovlivňují život i práci každého z nás. A je zde jasné propojení, abychom si toto uvědomili, abychom tomu přizpůsobili naše pracovní síly, abychom eh, mohli reagovat na výzvy globalizace a digitalizace, ale také vytvářeli ekonomiku, která je nízkouhlíková a odolná. Situace zaměstnanosti se v EU v posledních letech výrazně zlepšuje. Nicméně jsou zde významné eh, problémy dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti eh, mládeže. To jsou znepokojivé trendy, které zdu ještě stále jsou v některých členských státech. Takže rozdíly mezi členskými státy jsou jeden z faktorů. Je tr- také třeba řešit problematiku nezaměstnanosti mládeže. Přestože klesá od roku 2013, kdy to bylo v průměru 24% mladých lidí, kteří nebyli zaměstnáni ani se neškolili a v březnu 2018 to bylo už jenom 15,6%. Nicméně jsou některé členské státy, kde je mnohem vyšší podíl osob, které eh, nejsou zaměstnány ani školeny a také obecná míra nezaměstnanosti mladých eh, oproti obecné nezaměstnanosti v EU je dvojnásobná. To znamená, že je opravdu třeba něco udělat a napřít síly do toho, aby se snižoval počet mladých eh, lidí, kteří nejsou zaměstnány a neškolí se a aby tito lidé měli vyhlídky do budoucna. Třetí věc nebo třetí výzva je sociální situace v Evropě. Počet osob, kterým hrozí sociální vyloučení a chudoba, se snížila o 4,8 milionů mezi lety 2012 a 2015, ale v roce 2016 ještě bylo 118 milionů osob, kterým hrozila chudoba a sociální vyloučení a to poukazuje na eh, výraznou sociální nerovnost. Potom jsou, je třeba říci, že jsou zde velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Sociální vyloučení a chudoba rostou v některých oblastech, například ve městech Evropské patnáctky i Evropské třináctky, to znamená nových členských států plus Chorvatska tam zase v té EU 13 hrozí více chudoba osobám na venkově než osobám ve městech. Další aspekt této sociální nerovnováhy je také ten, že jsou některé skupiny menšin, na které sociální vyloučení dopadá e, více. Takže to je také výzva, kterou by Evropský sociální fond Plus měl řešit. No a v neposlední řadě je zde i politická výzva demografické trendy. Eh, je více starších pracujících a eh, Mění se situace rodin, je zde více osob z třetích zemí, které eh, dostaly povolení k pobytu v EU. Mezi lety 2014 a 2017 Jo, 1,7 milionů osob z třetích zemí, kteří dostali povolení k pobytu. Takže je třeba také eh, provádět politiku integrace na pracovním trhu. Tože jsou to lidé, kteří eh, jsou eh, z migračního prostředí nebo z nějaké minority, je třeba je integrovat na pracovním trhu a bojovat proti, tak proti nerovnosti, diskriminaci a poskytovat rovné příležitosti všem. Co se týče obecného kontextu přípravy návrhu, chci připomenout 60. výročí vzniku EU, které jsme slavili loni v březnu v Římě, kdy představitelé 27 členských států a Evropské unii podepsali římskou agendu s cílem pracovat na vzniku sociální Evropy. To bylo jedno z důležitých eh, východisek při utváření našich politických eh, dokumentů. Vydali jsme bílou knihu a pět tzv. policy reflection papers, abychom otevřeli diskusy o tom, jak bychom si představovali naši budoucnost. V listopadu byl v Göteborgu na summitu prohlášen eh, pilíř sociálních práv a tento pilíř sociálních práv je nyní zmiňován v mnoha významných projevech, významných, reflektám ve významných oblastech, které se zabývají sociálními záležitostmi a integrací, protože to je základ pro vytváření spravedlivější Evropy a slavy, spravedlivějšího přístupu k eh, školství zaměstnanosti. Práva v tomto pilíři úzce souvisí s klíčovými cíly OSN udržitelného rozvoje, které byly definovány v roce 2015. 2. května komise představila víceletý finanční rámec a pro období 2021 až 27. V tomto návrhu je velmi jasná identifikace zdrojů, které chce komise vynakládat na aktivity ESF+, což je 101,2 miliard eur ve stávajících cenách. Evropský globalizační fond je další téma, které zde na výboru dobře znáte. To bude tedy mimo ten víceletý finanční eh, rámec a to zastropování bude vyšší, tak aby bylo možné lépe eh, ročně mobilizovat 225 milionů eur. To tedy bylo velice stručné strukturované představení rozpočtu ESF+, které zde vidíte před sebou, a také jeho klíčové prvky. 100 milionů 100 miliard eh, bude alokováno pro investování do osob v příštím programovém období. A to dává víceletému finančnímu rámci další jakýsi sociální aspekt. ESF Plus bude zpravován dvěma způsoby řízení. Sdílené řízení, tam nadále členské státy budou připravovat své programy a přidělovat eh, finance v rámci eh, národních priorit, ale i těch specifických doporučení pro jednotlivé eh, země v rámci evropského semestru a příslušné pokyny. Nyní také navrhujeme abychom více řešili téma sociální inkluze a boje proti chudobě a proto navrhujeme, aby alespoň 25 sociálního fondu ze sdíleného řízení se věnovalo opatřením pro sociální inkluzi potřebných. Ale minimálně 2% této podpory pro sociální inkluzi by se měla věnovat těm osob, které jsou na tom nejhůře, tak jak to teď eh, v současném období řešil fond eh, pomoci eh, nejméně zvýhodněným osobám. Potom mladí lidé, kteří se vzdělávají jsou v odborné přípravě, máme také speciální alokaci a hlavně tam, kde ta potře- v těch zemích, kde ta potřeba je vyšší než ten průměr EU, tyto země by měly alokovat minimálně 10% v rámci sdíleného řízení s SF+, pro podporu právě těchto mladých lidí NEET, tak aby se mohli vzdělávat nebo zakládat živnosti a podobně. Samozřejmě nevylučujeme ostatní členské státy, kde ta nezaměstnanost mládeže je nižší než je evropský průměr. Potom jsou zde také prostředky pro řešení a potřeb osob, které eh, hledají rekvalifikaci nebo chtějí pracovat. Potom zde máme speciální alokaci pro ty odlehlé regiony 400 milionů. A to je reakce na eh, informace z loňského roku, kdy bylo uznáno, že tyto regiony jsou ve velmi složité situaci a je třeba tam vyvíjet vyšší úsilí při implementaci opatření, než je tomu u eh, těch eh, regionů, které jsou na evropském kontinentu. Transnacionalita 200 milionů v rámci obálek členských eh, států, takže je to také součást sdíleného řízení. Navrhujeme, že tyto eh, na, eh, transnacionální iniciativy by měly být zpravovány centrálně a vyhrazujeme 200 milionů pro tyto typy aktivit a mělo by to být výrazně propojené s přímým řízením té oblasti eh, inovací, sociálního zaměstnávání, protože o to jde EU mít takové roční programování nebo někdy i víceleté programy, které by měly tyto velice specifické cíle. A už jsem hovořila o jedné oblasti přímého řízení SF+, to je zaměstnanost a sociální inovace. Zde navrhujeme, abychom posílili synergie a komplementaritu a e, souvislost e, e, s investic přímo do osob také Navrhujeme, abychom do programu ESF Plus také zahrnuli program v oblasti zdraví a byl by nadále v přímém řízení eh, se silným zapojením kolegů z DG Sante. Šlo by o implementaci specifických cílů a těch již ve stávajícím programem období eh, identifikovaných eh, cílových skupin. Tak, to je tedy přehled těch pěti fondů, které nyní budou združeny dohromady. Ráda bych podtrhla, že tedy to nové programové období eh, máme vymezeno několik hlavních eh, cílů posílit koherenci, synergie mezi jednotlivými fondy, které přispívají přímo k rozvoji osob. Chceme také zjednodušit strukturu, tak, aby bylo jaké jednodušší pro příjemce fondů, ty, kdo využívají tyto fondy, aby identifikovali, kde existují v stávajícím eh, programovém období možnosti financování, to je docela náročné, takže to by se měly zjednodušit, protože na to poukázali studie, že je to nyní třeba eh, dosti složité, takže mělo by být jednodušší zjistit, kde mohou najít eh, podporu pro své projekty a nápady. Také chceme snížit počet programů, a tím, že sloučíme pět fondů, tak se nám podařilo přispět obecnému eh, snížení počtu programů a víceleté finančního eh, rámce. Ve stávajícím VFR jsme měli 58 programů, v tom budoucím jich bude 37, takže je to velká synergie a komplementarita a vyvíjíme eh, společné úsilí, které lze také ale ještě zlepšit a posílit, když je budeme mít společně v tomto rámci. A v neposlední řadě všechny tyto fondy přispějí k tomu, že budeme dosahovat principů eh, ze sociálního pilíře přímo v členských státech. Těchto pět fondů přispěje k těm 11 specifickým cílům nařízení ESF+, které jsou přímo pojené s tím pilířem. E, to je všeobecná prezentace, abychom viděli, e, kam spadají různé fondy pod sdílené řízení e, či nezávislé řízení. Pokud jde o nařízení ESF+, tady bych nejdříve řekla, že máme ustanovení, Eh, které dříve spadaly do čtyř nařízení. Snažili jsme se eh, ty specifické cíle, principy a specifičnosti ESF eh, e dát do jednoho nařízení. Myslím, že to je dost důležité říci, že prováděcí pravidla obecně vzato jsou stále v těch společných ustanoveních ESF+, má specifičnosti pro investice do lidí. A definuje se tady pět zvláštních cílů, které by měly být použitelné eh, pro všechny oblasti ESF+, eh, e a také eh, pro aktivity, které podporuje tento fond. Obecné cíle všech součástí ESF Plus eh, spočívají v podporování práv sociálního pilíře. Sdílené řízení tady zahrnuje také zaměstnanost i eh, doporučení specifická pro jednotlivé země podle eh, procesu evropského semestru. Pak tady máme zvláštní zaměření na dovednosti, zaměstnanost, sociální inkluzi, pracovní podmínky, Eh, a také snadný přístup k programům sociálních inovací a zaměstnanosti. A jsou zde aktivity, které mají zajistit vysokou úroveň ochrany, sociální ochrany eh, napříč Evropskou unii. 11 specifických cílů, které jsou zmíněny eh, v nařízení, mají společný cíl sociální politiky a to je více sociální Evropa. E, poskytují e, tedy e, různé politiky v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání, sociální inkluze a zdravotnictví. Zvláště se tady také zaměřujeme na migranty. A Eh, tak, jak se to nyní eh, provádí, to všechno přejde pod ESF+. A myslíme si, že ESF+, Plus bude moci i nadále přispívat k dalším eh, cílům společného nařízení, to znamená chytřejší Evropa, tedy Smart Europe, Evropa s ekonomikou s nízkým uhlíkem a další podobné cíle. Specifické cíle mohou být soustředěny do tří hlavních skupin. První jsou ty tři specifické cíle, které se týkají zaměstnanosti. Eh, specifické cíle v rámci zaměstnanosti, kde chceme mít snazší přístup k zaměstnání pro všechny. Chceme modernizovat eh, trh práce a instituce, které se týkají trhu práce a chceme podpořit eh, účast žen na trhu práce, zajistit rovnováhu mezi prací a eh, rodinným životem, mm, péči o děti, chceme zlepšit pracovní prostředí a máme programové aktivity, které mohou eh, podporovat eh, přizpůsobení se pracovníků k aktivnímu a zdravému stárnutí. V oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Tady je eh, především potřeba zlepšit kvalitu vzdělávacích a školících systémů a je třeba zajistit rovný přístup ke vzdělání a odborné přípravě pro všechny a také eh, především zaměřit se eh, na některé ohrožené eh, skupiny a především se zaměřit na digitální dovednosti, které budou v budoucnu stále více a více zapotřebí prakticky ve všech pracovních místech. A zvláštním cílem je také předvídat změny, ke kterým dojde v podnicích, před výdat, jaké eh, dovednosti budou zapotřebí, aby tím pádem ESF Plus bylo dobré také pro podniky, eh, tím, že bude náležitě vyškolena pracovní síla. V rámci sociální inkluze máme tady eh, konkrétní nástroje pro členské státy, aby se snáze začlenili migranti a některé marginalizované komunity, jako jsou Rómové a chceme také zajistit přístup ke kvalitním, trvale udržitelným, dostupným službám, modernizovat sociální ochranu, dostupnost i odolnost zdravotnických systémů, dále sociální integrace lidí, kteří jsou ohroženi chudobou, včetně eh, dětí. A chtěla bych zdůraznit horizontální principy které stále se zde zdůrazňují. Především je to zaměření se na akce na podporu eh, rovnosti mezi muži a ženami, eh, zajistit rovné příležitosti a zajistit nediskriminaci. Budeme i nadále podporovat přechod eh, od institucionální péče k domácí péči v rodinách Eh, začali jsme už před deseti lety, je třeba v tom dále pokračovat. A k tomu je třeba mnoho různých eh, politik, náležité porozumění celé eh, situace v členských státech, aby lidé s určitými problémy či určitými handicapy mohli být lépe začleněni do společnosti. ESF se speciálně odkazuje na to, že nebudeme podporovat takové akce z rozpočtu, které přispívají přispívají k další segregaci či sociálnímu vyloučení. A to bude náležitě zohledněno ve všech výběrových eh, procesech při eh, žádostech o použití eh, rozpočtu ESF+. Máme společná ustanovení pro sdílené řízení ESF+. Uvedu několik klíčových aspektů, které se jasně navazují také na evropský semestr větší flexibilita eh, na tematické zaměření a chceme, aby členské státy zaměřily svůj rozpočet na programy ne na více než pět investičních priorit. Eh, tady jsou další konkrétní eh, specifiky, které jsou podstatné a členské státy Eh, kde mají vysokou míru nezaměstnanosti nebo hodně lidí ohrožených chudobou či vyloučením a ostatní financování eh, bude v rozhodnutí členských států ve spolupráci s komisí podle eh, country specific recommendations a podle konkrétních situací v daném členském státě. Nařízení ESF Plus dává možnost pokračovat ve zjednodušeném postupu eh, pro eh, financování pomoci těm nejvíce ohroženým. Eh, Programují se zde specifické priority a mělo by tady být jednoduché provádění i plnění cílů. To se všechno v fondu zachová. Zavádíme také podmínky způsobilosti nákladů na eh, pracovníky a dále také máme eh, povinnosti pro monitorování a vykazování eh, zpráv, které se zjednodušily, indikátory se snížily z počtu 44 na 23 a členské státy mohou používat různé rejstříky dat či ekvivalentní zdroje aby eh, tady eh, byly některé společné ukazatele, které se eh, mohou použít. A my si tedy myslíme, že mm, díky těmto zjednodušením bude provádění programu i monitorování programu jednodušší. Tematická koncentrace. Tady je několik aspektů především eh, vhodné množství zdrojů ESF pod sdíleným řízením na podporu výzev v rámci evropského semestru. A tady jsou různé investiční eh, priority, které budou eh, ve zprávě náležitě zúvodněny a také sladění začátku programu CRS, to znamená dvakrát během programovacího období 2019 a 2024. Tady bude přeskum v polovině období kde se také budou znovu přeskoumávat priority i potřeby členských států, tak, aby lépe reagovali na měnící se prostředí. Eh, zdroje ESF Plus budou věnovány tak, aby bylo snažší eh, monitorovat provádění eh, programu. Já jsem hodně hovořila o tematické koncentraci, alespoň 25 bude věnováno sociální inkluzi. To by mělo být podle priorit, mm, takže se v budoucnu budou dále uplatňovat náležitá pravidla a e, v rámci ESF Plus bude snažší přechod e, pro lidi, kteří jsou nejvíce ohroženi chudobou, e, kteří mají velké materiální potřeby, aby mm, se jejich situace zlepšila, aby měli možnost najít práci, aby mohli získat školení prostřednictvím ESF Plus v rámci sociální inkluze tak jak už to je v programech členských států. Dále další bod tematické koncentrace, to je otázka lidí need, Eh, kde je to nejméně 10 eh, z hlediska eh, zaměstnanosti mladých. My navrhujeme, aby to bylo minimálně 15 Zvedlo se to tedy z 10 na minimálně 15 na ta mm, opatření, která podporují tyto lidi charakterizované jako NEET. Dále chceme, aby získali lepší vzdělání, lepší kvalifikaci, lepší příležitosti a budou e, potřebovat e, tedy další e, zaměření. Zaměření na konkrétní potřeby. Budeme pokračovat v současné iniciativě pro zaměstnanost mladých v rámci ESF+, abychom se vyhnuli některým problémům, které byly identifikovány v současném období určitě těch komplikací eh, s monitorováním i s programováním, protože eh, iniciativa pro zaměstnaných v eh, mladých měla zvláštní rozpočet, své vlastní alokace a rozpočtovou linku pro podle potřeb. My jsme požádali členské státy, oni udělali, vyvinuli velké úsilí Eh, aby v mnoha operativních programech zařadili právě iniciativu zaměstnanost mladých. To je také doporučení Evropského účetního dvora, aby eh, nedocházelo k takovému umělému oddělení eh, iniciativy pro zaměstnaných mladých od ESF+. Máme tady to příslušná doporučení a to se samozřejmě omezuje na jednotlivce, čili je to osobní podpora konkrétních mladých a ESF Plus by měl pokračovat s financováním strukturálních změn, poskytování personálu, služeb v členských státech. A doufáme, že s programováním Eh, této finanční alokace v rámci dedikovaných priorit budeme lépe věci monitorovat a budeme moci vykazovat zprávy o výsledcích těchto opatření. ESF Plus a další evropské fondy jsou klíčovým prvkem nařízení, kde tedy Důležitým prvkem těchto věcí je článek 7 a tam je požadavek, který vyzývá komisi a členské státy, aby zajistili koordinaci, doplňkovost a eh, návaznost mezi různými fondy eh, a zabránili zdvojenému úsilí. Na úrovni členských států je také silná potřeba podporovat spolupráci mezi orgány, které spravují různé fondy můžu eh, uvést eh, Fondu pro eh, azyl a imigraci a operačními programy ESF, které nespolupracují dostatečně. Je tady potřeba, aby tady byly sladěnější aktivity ještě před přípravou, ale i potom během té implementace je zapotřebí, aby lidé tedy kteří jsou v té jedné fázi, potom se zabývali také podporou ESF a chceme také, aby eh, program eh, Erasmus byl také podpořen spoluprácí s ESF, pokud jde o ty nejzranitelnější děti a studenty, kteří by také chtěli mít výhody spojené s mobilitou v Evropě. Budeme tedy i nadále eh, se zaměřovat na Eh, doplňkovost a jasné propojení eh, eh, fondu ESF a Evropského fondu pro globalizaci. Chceme, aby tady se vlastně předjímaly ty věci a pokud jde o reformu, tak ESF by měl eh, poskytovat eh, třeba rekvalifikaci předtím, než dojde eh, k propouštění a potom by měly být další opatření, které budou podporovat konkrétně, konkrétními opatřeními ty osoby, které přišly o práci, tak aby mohly velmi rychle opět se vrátit na pracovní trh. Pokud jde o nařízení ESF, tak tam zdůrazňujeme také, jak důležité je partnerství. Členské státy musí zajistit eh, přiměřenou, přiměřené zapojení sociálních partnerů, organizací eh, civil, občanské společnosti a, a, a ehm, Všichni se musí tímto způsobem zapojit do politik Evropské unie. Chceme, aby členské státy vyčlenili vhodnou čla, částku ze zdrojů ESF pro vytváření kapacit sociálních partnerů a občanských organizací. Eh, členské státy samozřejmě jsou v různých situacích, eh, pokud jde o sociální partnery, sociální dialog a eh, kapacity sociálních partnerů, takže nechceme být nějak striktní, ale přejeme si, aby členské státy věnovaly náležitou pozornost této potřebě úzce spolupracovat se sociálními partnery a občanskými organizacemi, tak aby došlo k té změně, o kterou usilujeme a kterou si přejeme. Máme tady také specifické požadavky na členské státy, aby tady byly lepší, lepší eh, poměry spolufinancování, když členské státy budou mít eh, opatření sociálních inovací a různých eh, Eh, těch ex- sociálních experimentů, tak eh, tady není jasná definice sociálních inovací a eh, to může být prováděno jak v, za, ve vzdělávání, zaměstnávání, v různých sociálních aktivitách a je tady prostor pro sociální inovace ve všech opatřeních, která jsou prováděna v rámci ESF. Takže pokud národní zdroje se vztahují k jedné ose, tak by měly mít Eh, větší míru spolufinancování, tak aby se sociální opatření posílila. Eh, sociální inovace a sociální eh, experimenty chceme v členských státech podporovat, nebo chceme tam podporovat to, aby tam byl opravdu inovativní přístup a to v mnoha projektech, které podporuje EU. Ono se to neděje a ten program pro sociální inovace a zaměstnanost má určité výsledky. Eh, pokud je o projekty, které členské státy, ale členské státy to zatím ještě eh, nepřebírají v té míře, ve které by to bylo vhodné, takže my se snažíme všechny tyto proudy propojit, všechny tyto možnosti, tak, abychom eh, využili všechny zkušenosti, aby se to vše v rámci ESF uplatňovalo zaměstnanost, sociální investice, zdravotní program. Všechny tyto osy budou prováděny v rámci přímého a nepřímého managementu a pokud je o zaměstnanost a sociální e, řízení, tak e, tam je deset různých cílů a e, mělo by se pokračovat v současných prioritách, které byly identifikovaná v rámci EASY programu. Ty různé osy se snažíme sjednocovat, Máme tady vytváření různých aktivit technické povahy, máme tady sociální eh, podnikatelství, které chceme podporovat. A to vše chceme sjednotit pod eh, touto osou eh, tohoto fondu, protože nástroj pro financování bude v budoucnosti součástí eh, fondu EU Invest, kde bychom chtěli poskytovat globální eh, záruky, rozpočtové záruky pro investice do větších projektů a také bychom chtěli být eh, takový prostor pro sociální investování, kde mm, by byla nějaká minimální částka, která by poskytla záruku, pokud jde o sociální ochranu nebo sociální infrastrukturu, tak aby ti, kdo mm, tady jsou těmi sociálními malými podnikateli tedy měli tyto možnosti a nějaké záruky. Pokud jde o tu část, která se věnuje zdraví, tak je tady také celá řada specifických cílů, kde se vlastně rozvíjejí ty současné priority, současné cíle a podpůrné aktivity na úrovni EU, které přispívají k efektivnímu a odolnému eh, nebo silnému systému eh, zdravotnictví v členských státech, chrání se občané přes před, před, předhraničními hrozbami a také je tady eh, snaha na, o podporu legislativ v oblasti zdraví. A, a ehm, přístup k programování a cílovým skupinám je v podstatě stejný jako u té předchozí eh, části, eh, takže to bude součást eh, mm, té regulace. Vidíme tady, že jsou určité akce, které budou uznatelné, ty jsou také úplně stejné, vytváření kapacit, eh, provádění politik, analytické aktivity, komunikace a osvěta eh, a, a, eh, a územní působnost je také stejná, je tady pouze jediný rozdíl, vztahuje se to k pro, na členské státy a také na členy Evropského hospodářského prostoru eh, na eh, země, které jsou v přestupním procesu, kandidátské země nebo potenciální kandidátské země a někdy také sousední země. A to souvisí s potřebou zajistit, aby zdravotní hrozby byly ošetřeny, protože eh, se samozřejmě snadno přenáší napříč hranicemi. Je tam také článek o nastavení výborů Máme tady výbor pro ESF v rámci článku 163 smlouvy o fungování Evropské unie a tento výbor ESF bude monitorovat provádění všech eh, os ESF+. Eh, e hm, a pokud jde o to společné stílení, tak tam ehm, to bude stejné, jako pokud je o ty budoucí ustanovení. Má to smysl. Tady je opravdu smysluplné, abychom měli jeden eh, jediný výbor, protože ta pravidla jsou společná. Děkuji vám za pozornost, těším se na diskuzi a ráda odpovím na všechny vaše otázky. Myslím si, že dnešní diskuze bude dobrým základem pro naše budoucí vyjednávání. Děkuji. Děkuji. Eh, paní Suková, za vaše kvalitní uvedení do problematiky. My všichni si uvědomujeme, že jsme výborem pro zaměstnanost a sociální záležitosti. Někdy eh, máme problémy s jinými výbory, kteří mají dojem, eh, že naše agenda jim připadá tak zajímavá, že by rádi některé věci převzali, ale propojení mezi zaměstnaností a sociální agendou je něco, na čem si trváme a přejeme si, aby to zůstalo pohromadě, protože je to velmi významné. Vy jste to také zdůraznila úvodem a bylo velmi dobré, že tam byl tento přehled, protože Eh, vy jste tam vlastně hovořila o těch věcech, které jsou pro nás eh, nejdůležitější. Eh, slovo dostane paní zpravodajka Lope Fontaně. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, také já chci poděkovat komisi za tuto prezentaci, bylo to velice jasné, dalo nám to velice dobrý celkový přehled a já myslím, že nám to hodně pomůže e, pro e, vypracování pozměňovacích návrhů. Dříve, než eh, se vyjádřím k samotnému textu, chtěla bych vyjádřit některé obavy, které se týkají eh, toho rámce společných eh, ustanovení, které budou mít dopady na ESF+. A bude to zejména snížení spolufinancování ze strany EU. Bude také to, že je zrušeno předběžné financování a Eh, bude to místo 1n plus 3, místo toho bude 1n plus 2. Eh, to všechno může vyvolat určité problémy, které budeme muset brát v úvahu. A, eh, abych se pustila přímo do daného tématu. Myslím, že předložené body, eh, lepší propojení ESF Plus s specifickými doporučeními pro jednotlivé země, eh, také otázka Evropského sociálního pilíře. To všechno ukazuje, že Evropa považuje sociální otázky za střed, středobod svých eh, starostí. Je to zaměření na evropský semestr a také návrh eh, skloubit několik programů do ESF. Eh, e a já myslím, že to by mohlo zjednodušit postupy, jak řekla také komise usnadní to žádosti do fondu a dá to větší flexibilitu, aby operační programy se mohly přizpůsobovat a propojovat se s různými e, fondy. Musím ale uznat, že tato funkce mě trošku i trápí. Myslím, že je třeba dohlédnout na to, e, aby specifické cíle Eh, jako je například boj proti nezaměstnanosti mladých, boj proti chudobě, aby ty zůstaly v centru eh, pozornosti, mm, aby se nějak nezředily. Eh, pokud jde o iniciativu pro zaměstnanost mladých, ta působila v řadě zemí a já se ptám, proč se tady mění zaměření. Vycházeli jsme z regionálního zaměření a současný návrh Eh, se zaměřuje na celonárodní, celostátní eh, zaměření. Eh, to znamená, že se bude méně přihlížet k regionům, které jsou více postiženy nezaměstnaností mladých. A je pak možné, že případně celý ten stát ani nesplní požadavek na to, aby mohl použít dotyčný fond. Je také třeba brát úvahu, že země, které mají vyšší procento nezaměstnaných mladých mají současně také do vyšší procento nezaměstnaných obecně a tím se celá situace stává složitější. Eh, máme někdy i problémy toto všechno zohlednit v celonárodních programech. A já se obávám, že se stane i totež, když zmizí ta specifická ta část týkající se předběžného financování a eh, když se také změní procento spolufinancování, to znamená, že členské státy budou moci, budou muset hm, platit větší podíl. Eh, dále je tady otázka boje proti chudobě a proti sociálnímu vyloučení. Já jsem ráda, že komise navrhuje eh, tady 25 eh, z celého fondu na tento cíl. Ale myslím, že to není dost, protože zejména když vezmeme, že do toho spadá i Evropský fond pro pomoc těm nejvíce ohroženým. To, co bude zde mm, zohledněno to by mělo brát 25% plus 2 a ne, že těch 25% už je obojí dohromady, protože tady je opravdu velká potřeba pomoci eh, a je to v mnoha částech Evropské unie. Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení je velmi důležitý pro mnoho zemí. Další bod, který bych chtěla uvést, je otázka postižení lidí s postižením. Myslím, že by tady mělo být jasnější zmínění eh, postižení, handicapu a mm, jaká práva mají osoby s postižením. Když tomu tak nebude, bude velice těžké zajistit korektní eh, provádění eh, fondu eh, včetně nutnosti plnit všechny závazky, které na sebe EU vzalo při podepsání příslušné úmluvy. A konečně bych chtěla ještě zdůraznit jeden velmi relevantní bod, a to je bod 174 eh, a jeho návaznost na KEFu. Eh, Evropská unie už roky a roky programuje eh, integrující procento růstu. Ale zaměřuje se to bohužel pouze na ekonomické aspekty a sociální aspekty a nechávají se stranou teritoriální aspekty. Zapomíná se na to, jak fungují některé konkrétní regiony. A tady eh, vy jste, paní Suková, to zmínila, že existují velmi odlehlé regiony. A jsou některé eh, regiony, které trpí demografickými nebo přírodními eh, problémy, které jsou trvalého typu. Například ve Španělsku je eh, Aragon eh, regionem, který je považován za velice rozvinutý, ale přitom jsou tady některé části tohoto regionu, eh, kde je velmi malé procento osídlení a kde jsou velké problémy. Většina lidí totiž žije v hlavním městě a v těch venkovských částech ve někdy až v kritických, kritických situacích a hrozí, že se tyto části regionu úplně vylidní. Já bych ráda věděla, zda zda v komisi se bere v úvahu určité opatření pro takové eh, regiony, které mají velmi podobné charakteristiky jako ty velmi vzdálené či severní regiony. Eh, takže to je z mé strany zatím všechno, paní předsedkyně, děkuji. Thank you very much. Děkuji. Paní Jongerius? Dovolíte, abych dala slovo paní Cimr, která je stínovou zpravodajkou eh, dříve než vám, protože ona musí odejít. Dobře, takže slovo má paní Cimr. Stručně, prosím. Děkuji mm, za to, že jste mi dali přednost. Eh, chtěla bych poděkovat za prezentaci ESF+. Eh, e plus. Mnohé, co zaznělo, je zajímavé, také spojení těch existujících fondů a programů. Já si myslím, že eh, v zásadě je to v pořádku, aby se zabránilo tomu, že někde se to překrývá a to úsilí se musí zdvojovat. A dále je důležité, abychom dbali na to, aby tyto fondy měly své konkrétní specifické úkoly, ty nesmí padnout pod stůl a musíme využívat ty možnosti, které e, vyplynou z toho většího propojení a užší spolupráce mezi těmi Eh, fondy. Zároveň bych řekla, že zajímavé bylo to, co říkala i paní zpravodajka před chvílí. Já si myslím, eh, že ona už i naznačila směr naší práce. To by pro nás mělo být velmi důležité v jednání eh, i se stínovými zpravodaji. A já si myslím, že jistě bude možné v mnoha věcech se zblížit. A k tomu, co zaznělo, bych ještě doplnila jednu další obavu. Ono se velmi diskutuje o tom, že eh, se partneři mají spojit, máme se spojit s dalšími partnery, zejména eh, také soukromými institucemi, ale já tady vnímám i určité nebezpečí, protože tím by mohlo dojít k tomu, že se bude více dbát na uh, ekonomickou výhodnost projektů a já se obávám, že právě v sociální oblasti se to dotýká mnoha lidí, kde není možné na ně uplatňovat ekonomickou efektivitu. A já si potom kladu otázku, do jaké míry to bude ovlivňovat zaměření těch projektů, nebo do jaké míry by bylo možné to zohlednit, ten jejich původní účel, protože dosud to bylo tak, že na regionální úrovni ti partneři se orientovali podle eh, těch problémů a říkali, pro nás je důležité třeba toto a ne to, aby eh, tedy byla dána přednost bankám a podobným eh, finančním institucím. Nebylo by dobré, kdyby oni určovali ten směr. Takže mě by zajímalo, jakým způsobem tomu chcete zabránit, tak, eh, aby bylo možné eh, posílit demokratické zapojení těchto partnerů. Na to jsem chtěla upozornit a vše ostatní jistě vyplyne z té konkrétní práce a diskuze. Thank you. Děkujeme. A nyní paní Trebezius EKR, prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji také zástupkyně komise za její detailní představení programu ESF+. Já jsem pochopila, že ESF Plus v sobě združuje řadu evropských programů v oblasti zaměstnanosti, sociální záležitostí a zdravo, zdraví, tak aby se zjednodušila a sjednotila pravidla. To naše frakce principiálně vítá a podporuje, protože usilujeme o efektivní a transparentní Evropskou unii. Zatím jsem, ale nejsem jistá, zda tímto programem bude možné dosáhnout eh, příslušných cílů. Eh, máme pochybnosti o toho, zda ta, ten větší prostor který, pro vynakládání peněz eh, povede k tomu, že se více peněz bude posílat ze severu na jih a stabilizovat systém eura, protože ESF a regionální fondy mají mít méně financí v příštím víceletém finančním rámci a v rámci takzvaného, takzvané záchrany eura to má pokračovat. A pokud nezakročíme, tak Německo třikrát zaplatí za Brexit. Bude platit více do rozpočtu, bude z něj dostávat méně a bude relativně výrazně eh, poškozováno německé hospodářství, které je intenzivně propojeno s tím britským. A potom Evropský fond FEAD pro eh, pomoc nejchudším osobám se má používat i pro eh, uprchlíky a migranty. Zde by docházelo k směšování politických cílů Měli bychom tyto oblasti od sebe spíše oddělit. Také nechceme, aby ESF Plus přebíral úkoly, které musí plnit členské státy, ale nečiní tak dostatečně. Například členské státy zodpovídají za systémy vzdělávání a musíme mít možnost očekávat od státu, eh, že tyto povinnosti budou plnit a EU nesmí přebírat takovéto úkoly, ale musí podle článku 149 se omezovat na eh, výměnu osvědčených postupů a informací. Takže myšlenku ESF Plus obecně eh, vidíme pozitivně, ale celý ten proces budeme doprovázet kritickým způsobem, aby vznikla skutečná přidaná hodnota. Děkuji. Děkuji vám. Nyní má slovo Agnes Jungerius z SAD. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. A děkuji také komisi, že předložila tento návrh. Já zde nahrazuji eh, našeho stínového zpravodaje Branda. Omlouvám ho, že zde nemůže být. Doufám, že dostaneme podklady té promítané prezentace. To by bylo velice prospěšné i pro naší diskusi na politické skupině. Byla jsem tedy požádána, abych eh, prezentovala některé názory stínového zpravodaje. Nový ES+ Plus bude klíčový pro zajištění konkurenceschopnosti EU v globální ekonomice, zvláště tím, že se postará o vysokou míru zaměstnanosti, vzdělání, odborné přípravy, zdraví a my v naší frakci toto nahlížíme jako jednu z priorit Evropské Evropské unie a jejich kroků v příštích letech. A proto opravdu bude zásadní, aby vznikl eh, velice ambiciozní a dobře fungující nařízení. ESF Plus je nyní nastaven tak, že to má být hlavní nástroj implementující Evropský pilíř sociálních práv a my samozřejmě plně podporujeme tento princip. Ale Máme také potřebu si určité věci vyjasnit a jít zde hlouběji do eh, detailů tohoto návrhu. Asi největší potřeba vyjasnění se týká propojení ESF Plus a jeho cílů a těch eh, CSR eh, doporučení pro jednotlivé země. Jak můžeme zajistit to, že tím procesem evropského semestru ta doporučení CSR skutečně budou řešit sociální potřeby v členských státech. Jak se nám podaří toto v daném procesu zaručit? Druhé téma. Komise zde navrhuje přiměřený prostředek fondu OSF, které mají být alokovány na základě doporučení CSR v oblasti, které spadají pod ty specifické cíle ESF+. Ale když to takto slyšíme, tak to zní um, poněkud libovolně, protože je zde určitý manévrovací prostor, jak to celé naformulovat. A ten manévrovací prostor by mohl dát vzniknout jisté nejistotě, jak řádně zdroje naplánovat. A to nejenom v souvislosti s tím, kolik tam bude peněz, ale také, jaké typy opatření vlastně budou financovány. Za třetí, návrh ESF Plus znamená velkou změnu v přístupu souvislosti eh, potírání nezaměstnanosti mládeže. To je téma, které nám velice leží na srdci, ale jak jste vysvětlila i vy, leží i na srdci Evropské komisy. Iniciativa pro zaměstnanost mládeže tady zmizí a náhradí desetiprocentní vyhrazení zdrojů ESF+, které mají být tedy vyhrazeny pro mládež a zaměstnanost. Tak, a to je to vyjasnění, o které vás žádám. Tak jak my opravdu zaručíme, že bude k dispozici dostatek financování pro tento důležitý cíl. Takže na to se chci zeptat. A tak, aby boj proti nezaměstnanosti mladých zůstal prioritou. A nemyslíte si, že bychom zde měli eh, posílit tu provázanost eh, na tu záruku pro mladé v rámci textu, zatím je to tam velice omezené. A potom bych se ráda zeptala i sama za sebe. Já jsem zpravodajkou pro návrhy eh, CPR, těch společných ustanovení. A vy jste hovořila o komitologických výborech. Když to teď vezmeme, to, ten procesní návrh, jak můžeme zaručit, že se v tom odrazí i postoj Evropského parlamentu, když se to vše bude odehrávat v těch komitologických výborech. Neměli bychom i my mít nějakou záruku, samozřejmě rada může mluvit sama za sebe, ale tak e, postarat se o to, aby se do postupu rozhodování e, v budoucnu zapojil i Evropský parlament. Děkuji. Děkuji vám. Nevidím, že by zde byl zástupce Alde. Není tu zástupce Alde. Takže paní Lambert za zelené, prosím, máte slovo. Děkuji, já hovořím za Terryho Raňkeho, který je stínovým zpravodajem. Chci poděkovat komisi za její prezentaci a bylo by opravdu dobré, jak říkala předřečnice, mít tu prezentaci i k dispozici. Nemohu si to vše zapamatovat. A ty odkazy na inteligentní rozvoj jistě byl by dobrý i ten zelený rozvoj, kdyby to bylo vidět více na té prezentaci a nejenom ve slovech eh, zástupkyně komise. Chci poděkovat také zpravodajce, protože v některých věcech budeme mít určitě překryv a podobný názor. Sociální inkluze těch 22% vyhrazených financí, to by mohlo být velmi pozitivní. Zda to bude dostačující, to je na diskusi, kterou ještě povedeme. Ale také přemýšlíme o tom, jak ten fond pro ty osoby v hmotné nouzi je nyní vlastně zahrnout do těch 25%. A chceme se zeptat, proč, ta komise, proč komise vzala ta 2% jako průměr a nezvolila třeba 4%. Protože jsou zde tak velké rozdíly mezi členskými zeměmi, že si říkáme, zda je opravdu adekvátní volit 2%. A odkud ty peníze vlastně přijdou, to by nás také zajímalo a rádi to projednáme se spravodajkou. Také bychom byli rádi, kdyby zde došlo k většímu zblížení z eh, procesu evropského semestru a těch doporučení pro jednotlivé země, CSR a tak aby zde ta doporučení sociální oblasti měly větší váhu a také zbližování s pilířem sociálních eh, práv a cíly udržitelného rozvoje. Myslíme si, že by to prostě mohlo být prezentováno viditelnějším způsobem v rámci ESF+, a proto v tomto duchu předložíme pozměňovací návrhy a také eh, určité potenciální pojistky, protože jsme se také poučili z těch nejméně osvědčených postupů v některých eh, členských státech, kdy hovoříme o těch eh, osvědčených postupech, ale měli bychom také zohlednit ty neosvědčené, například tak, aby nedocházelo k porušování úmluvy o základních právech nebo pilíře sociálních práv. Potom také eh, téma antidiskriminace, prosazování rovnosti mužů a žen – je důležité a nepodporovat takové aktivity, které vedou k sociálnímu vyloučení a segregaci, protože víme, že to je problém, který se týká nejenom osob s postižením v tom stávajícím programovém období. Také se podíváme na to, zda bychom mohli ještě zjednodušit přístup eh, menším organizacím. To je téma, kterým se chceme zabývat formou pozměňovacích návrhů a Jde o posilování principů partnerství. A v tomto rámci je zde i důležitá otázka role občanské společnosti a proto se chceme zeptat na stávající článek 40.2. Proč komise nezahrnula organizace občanské společnosti do výboru ESF+, co by pozorovatele? A proč to není nějak explicitně uvedeno a vysvětleno. Myslíme si, že to je nesmírně důležité. Pak je řada dalších témat, kterým předložíme pozměňovací návrhy, ale toto byly tady ty eh, otázky a prohlášení, které jsme zde chtěli položit a učinit. Děkuji pan Kalbeš za eh, spínové zpravodaje Alde. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, já vám zde nyní něco přečtu jménem zpravodaje eh, v plus, tedy zpravodajky. Jasenko Selimovič, to nemůže být zdravotní důvodů. Eh, sloučení těch programů do jednoho je pro ALDE dobrá myšlenka. Co je důležité, aby zde byla flexibilita, synergie, efektivita a zjednodušení využívání fondů a je třeba zde také možnost flexibilního přizpůsobení potřebám a i potenciálům v jednotlivých státech. Investování do lidských zdrojů je nesmírně důležité. Je pro nás také důležité eh, zohledňovat nediskriminaci, inteligentní Evropu, eh, bezuhlíkovou Evropu a další. Mě velmi leží na srdci iniciativa zaměstnanosti mládeže. Zdá se, že co by vébytný fond nefungovala dobře, měli bychom tedy hledat alternativy, jak řešit tuto výzvu tak, aby opravdu došlo ke skutečné změně. Byli bychom rádi, kdyby ESF Plus byl v souladu s evropským semestrem. A e, to bude směřování, které ALDE bude podporovat. Brexit znamená další velkou výzvu a proto se musíme zaměřit na větší synergie v oblasti vytváření kapacit, výzkumu, eh, mobility práci i dalších oblastech a vytvářet nové priority. je důležité zajistit eh, tu komplementaritu s eh, vlastními aktivitami jednotlivých členskými zemí a aby se nenahrazovaly. Měly by zde být také doprovodné opatření eh, v oblasti hmotné pomoci. Například hmotná pomoc, například potravená pomoc řeší eh, věci krátkodobě, ale neřeší ten strukturální dlouhodobý problém. Podpora sociální inkluze je nesmírně důležitá a těší mě zvláště posilování eh, integrace migrantů, Romů a osob pocházejících ze třetích zemí. Nicméně si musíme uvědomit, že existují i národní kompetence, například v oblasti zdraví je třeba respektovat a e, členské státy tedy e, zajišťují zdravotnictví a rozhodují v této oblasti. Jde tedy o to doprovázet ty vnitrostátní politiky. Podobně to platí i pro boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě, a způsob financování tohoto úsilí eh, by mělo být v kompetenci členských států, jak si dané problémy hodlají řešit. Těším se na eh, návrh zprávy a jeho diskuzi a jistě v tomto duchu předložíme eh, pozměňovací návrhy a budeme se chovat konstruktivně, protože komise zde předložila cenou zprávu a my se pokusíme ji jenom ještě více vylepšit. Děkuji. Nevidím, že by se zde někdo hlásil z EFDD, kdo by zastupoval stínové zpravodaj EFDD nebo zpravodajku. A z ENF také nevidím žádného zástupce. Děkuji vám. Chcete mít poslední slovo, paní zpravodajko? Ne, ne, děkuji. Já spíš si vyslechnu ještě komisi. Tak dávám tím pádem slovo komisi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat všem těm, kdo tady hovořili o ESF. Já chápu, že nezaměstnanost mladých, to je priorita velice eh, v popředí Eh, všech eh, těchto aspektů. My chceme zjednodušit eh, provádění a to také, protože jsme byli kritizováni často i nedávno ostatně parlamentem, že to provádění není tak jednoduché, jak bychom si přáli. Týká se to přece lidí, kteří nemají zaměstnání a nemají ani velkou kvalifikaci. Pro ně to musí být jednodušší k použití. My se nesnažíme iniciativu pro zaměstnaných mladých někam odložit eh, mimo eh, zájem. My i nadále tomu věnujeme velkou pozornost, velice podporujeme eh, tuto věc v rámci ESF+, a také tady máme další požadavky z hlediska no, monitorování plnění doporučení a to z hlediska požadavku na kvalitní Eh, programy pro mladé. Ať už to má být financováno z národního rozpočtu nebo z rozpočtu pro zaměstnanost mladých. Eh, chceme, aby se tady zlepšily politiky pro mladé lidi, aby bylo možné pomoci eh, členským státům, které doposud byly relativně neaktivní aby se tady tito mladí mohli začlenit buď do vzdělávacího procesu nebo do zaměstnání. To, že tady eh, nebude samostatný rozpočet, to vůbec neznamená, že by iniciativa pro zaměstnání mladých eh, nebyla dostatečně zviditelněná. Máme tady eh, deset členských států, které mají nezaměstnanost mladých nad průměrem EU. A ty by měly věnovat alespoň 10 ESF plus do budoucna na tuto oblast. To by nemělo být méně než 4,2 eh, miliard eur. Eh, bude to tedy vlastně povinně alokováno na eh, otázky zaměstnanosti. Doposud členské eh, státy používaly regionální indikátor a tady z tohoto hlediska bylo 20 členských států. Nyní by to mělo být 11. V některých členských státech se eh, situace zlepšuje, čili do budoucna budeme mít 10 eh, členských států a budeme pro ně mít prakticky stejné množství peněz, čili vlastně to znamená, že je možné udělat více práce Ehm, a v žádném případě to nesníží ambice členských států, které eh, chtějí podporovat eh, tato aktivity z Evropského sociálního rozpočtu. Eh, uznání jednoho cíle, to je spíše z hlediska uznání jednoho cíle aby tady bylo menš, byl menší počet eh, mladých lidí, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího eh, procesu, aby těto lidé měli rovný přístup eh, k zaměstnanosti, aby měli rovné příležitosti. My chceme podporovat členské státy tímto směrem, ať už jejich procento nezaměstnanosti mladých je pod nebo nad úrovní průměru EU teď je otázka, jak to propojit s procesem evropského semestru a jak to propojit s programováním. My jsme jak v semestru, tak i e, zejména ve zprávách zemí Eh, identifikovali konkrétní oblasti. Eh, a komise by tady chtěla eh, právě podle toho připravit country specific recommendations. Tady jsme zjistili, jaké jsou výzvy, ve kterých může Evropský sociální fond působit. V komisi připravujeme mechanismus pro proces semestru 2019 s mnohem podrobnější analýzou poskytovanou členským státům v rámci Country Report. A tam jsou některé klíčové investice, jsou tam eh, zjištěny mezery, které existují v dané členské zemi a také doporučení, aby i to se podporovalo z evropského rozpočtu. Máme eh, také ve Country Specific Recommendations eh, právě takové přihlednutí k těm mezerám a k těm velkým výzvám a tam je možné takto definovat specifické cíle. To je výchozí bod pro naše jednání s členským státem. E, s členskými státy budeme jednat právě na základě takové analýzy a e, diskutovat o tom, co očekává komise, na co, že bude členský stát věnovat ty peníze. A také budeme považovat některé věci za obzvláště důležité, jiné za méně důležité. Celý ten proces jednání eh, eh, proběhne eh, někdy zhruba za dva roky. Komise říká, že je třeba evropským rozpočtem podporovat evropsky stanovené cíle, i když se provádějí konkrétně v národním státě. A tady eh, si velice dobře uvědomujeme, že je subsidiarita v oblasti školství, zdravotnictví i sociálních aspektů, ale chceme, aby se tady evropské peníze použily eh, právě na takové priority, které jsou eh, v našem programu. Chceme eh, především pomoci členským státům, které nemají dost prostředků ve svém národním rozpočtu na tyto věci. Ale nechceme nikterak eh, nahrazovat národní rozhodování či použití národního rozpočtu. Jen když víme, že v Evropě před dvěma lety bylo 180 milionů lidí ohroženo eh, chudobou a to jistě neočekáváme, že vyřešíme dvěma miliardy eur, ale současná eh, Současný program pomohl změnit chování a postoje v členských státech. A to je ten hlavní posun. Eh, posun směrem k politikám inkluze pro ty nejvíce zasažené chudobou. Zvláštní materiální pomoc eh, je směrována k těm, kdo ji potřebují každodenně a dále také k některým organizacím, které mají hodně zkušeností a mají další eh, potenciál eh, pro využití partnerských organizací jako kanálů distribuce. V některých členských státech je hodně podpory věnováno dětem z chudých rodin, aniž by tyto děti byly nějak stigmatizovány. Takže otázka pomoci dětí z chudých rodin, když ty rodiny mají problém pokrýt každodenní eh, potřeba, aby tyto děti mohly mít eh, oběd ve škole, stejně jako ostatní děti, i když jejich rodina má problém s tím zaplatit eh, náklady na tento oběd. Další eh, věc eh, pod, eh, poskytujeme nejen materiální podporu, ale pod, také další nástroje pomoci těm osobám. Některé potřebují krátkodobou podporu, ta ovšem většinou nevyřeší problém je třeba zajistit nějaký dlouhodobější efekt. Co se tedy dá udělat víc pro eh, zlepšení situace pro svůj vlastní život? A to bude také pokrýváno s ESF+, a to s balíčku eh, sociální inkluze. Eh, kde čekáme, že členské státy budou alokovat určitou část národního rozpočtu právě na toto věc. Sociální inkluze a boj proti chudobě. 25% se navrhuje, protože momentálně máme minimálně 20% alokací pro sociální inkluzi na národní úrovni. A vidíme, že v některých členských státech došlo o nárůst nad 20 Máme tady 4 miliardy Eh, právě které se týkají eh, opatření v rámci FEAT. A máme tady také zcela jasně operační program pro sociální eh, inkluzi. Nikoli materiální pomoc, ale mm, mm, sociální inkluzi. A tady je především potřeba věnovat tomu alespoň podíl 10%. Velice dobře si uvědomujeme, že tady existuje eh, diskuse ve směrnici o dostupnosti, accessibility. Ehm, je důležitý pojem pro všechny, včetně lidí s postižením. V lánci 67.2, kde definujeme selekční, selektivní eh, kritéria, tak eh, v českých státech tyto kritéria výběru musí brát v úvahu každou akci, která může přispět k nediskriminaci, eh, dostupnosti eh, a principu rovnosti. Čili my nečekáme na to, až proběhnou diskuse a až eh, řídící programy a řídící orgány eh, vymyslí programy. Je to prostě předběžný požadavek v nařízení, máme to také na to odkaz v úvodních eh, bodech preambule a mm, také máme příslušnou legislativu EU v této oblasti. Pokud jde územní oblasti a rozdíly mezi regiony v jednotlivých členských státech. Ano, já vím, že je odlišný obraz eh, i eh, v rámci regionu NAC 2. Eh, NAC 2 jsou základem pro programování a pro posuzování ekonomického, sociálního a územního rozvoje při srovnávání regionu. Členské státy Eh, připravují své strategie pro sociální i teritoriální rozvoj a my jsme ochotni diskutovat s nimi, jak podpořit vyvážený rozvoj teritorií, nejen eh, teritoria z hlediska dostupnosti a poskytnutí všeho, co lidé v daném regionu potřebují, ale také z hlediska sociálního rozvoje, z hlediska rozvoje dotyčné populace. Jsou některé vylidněné eh, oblasti eh, v Evropě a tam by měl být eh, ze strany regionu zvýšený, zvýšený stupeň aktivity aby se brali v úvahu při opatřeních takovéto situace. Ale ty velmi vzdálené regiony a vylidněné regiony, ty se pojednávají v rámci NAC 2. Tazající tady už není, ale máme ehm, eh, monitorovací výbory, které členské státy musí vytvořit, které budou monitorovat programy i jejich uplatňování a ty e, zahrnují také organizace občanské společnosti a také e, je e, příjemce těch různých podpor, účastníky programu a ty osoby, které jsou nejvíce dotčeny operačním programem. Já si myslím, že princip partnerství by měl být do budoucnosti posílen a je také důležitý pro stotožnění se s těmi věcmi a také pro demokratickou kontrolu. Eh, která je, kterou je třeba vykonávat nad tím, jak jsou programy eh, realizovány, jak jsou prostředky vynakládány. Eh, potom tady máme partnerské organizace, organizace občanské společnosti v rámci výboru ESF a ta struktura výboru je vytyčena ve smlouvě ale my bychom eh, mohli tady vyzývat eh, různé nové členy nebo organizace a k tomu i dochází. Měli jsme tam různá témata k diskuzi mezi regionálními orgány, eh, partnerskými organizacemi, občanskými organizacemi, vždy, když je nějaké téma, které by bylo potřeba prodiskutovat nebo nějaká věc, eh, kterou je třeba změnit. Takže to partnerství zachází dále, než je pouze eh, napsáno ve smlouvě. Tady nějak nevytyčujeme konkrétní e, přidělované částky pro příslušníky třetích zemí nebo imigranty a zelanty. My si myslíme, že ti, kdo mají právo žít v, členským, e, v členských státech, tak eh, tam bychom je neměli stigmatizovat tím, že je budeme konkrétně identifikovat jako cílovou skupinu. Myslíme si, že integrace funguje lépe, když probíhá eh, spolu s místními obyvateli. Samozřejmě, že my musíme poskytovat další podporu pro příslušníky z třetích zemí, když získají právo zůstat, tak, aby si vylepšili jazykové eh, znalosti a aby lépe pochopili zemi, ve které chtějí fungovat, nebo to, jak funguje a, a tady se připravuje spolupráce se Zelovým fondem, aby se e, tady spolupracovala s uprchlíky, když přijdou do těch záchytných centrech, e, do těch záchytných centrem a když mají být uvítáni v té zemi. Chceme, aby všichni, kdo mají právo být v členské zemi, aby měli rovný přístup k vzdělávání, odbornému vzdělávání, aby měli eh, stejné možnosti nechat se zaměstnat a proto nechceme rozdělovat ehm, financování, které by mělo být určeno různým skupinám ve společnosti jiným způsobem, než jak je to tam navrženo. Myslím, že jsem již eh, vysvětlila, jak cíle ESF Plus a ta konkrétní doporučení budoucnosti budou fungovat. Samozřejmě, že členské státy mohou eh, ovlivňovat eh, situaci při vyjednávání programů. Tam je potřeba, aby se přesně identifikovalo, jaké jsou tedy eh, nedostatky v investicích nebo kde je třeba co investovat a jaké jsou konkrétní vhodné částky z ESF. Um, ehm, tam je to samozřejmě různé v různých členských státech. Existují členské státy, eh, kde Takže zkrátka ta doporučení jsou různá v členských státech. Musí to být samozřejmě spojeno eh, s těmi cíly eh, programu, ty musí být um, pokryty a eh, někde je to tak, že investice a reformy mohou být podpořeny novým nástrojem, který by umožnil nebo informoval o tom, kde výdaje uh, Eh, pro tuto reformu nejsou eh, podchytitelné nebo změřitelné. Tam, tam to není snadné potom provést to financování. A my se snažíme, aby ESF Plus zaměřoval právě na strukturální reformy a další reformy v těch oblastech, eh, které se nás dotýkají. A pak tam máme ještě další podpory, které jdou právě na reformy, které jsou obtížně vypočítatelné nebo odhadnutelné finančně, změřitelné. A pokud jde o komitologický výbor v nařízení a v nařízení OSF+, plus máme celou řadu aktů přenesené pravomoci a proto bychom chtěli mít jeden e, komitologický výbor. Chceme mít sdílené řízení, e, takže tam se to týká té části toho sdíleného řízení. E, nepůjde to pro EASI nebo pro oblast zdraví, a navrhujeme, aby tento výbor spolupracoval eh, s pracovními skupinami, které budou velmi specifické, budou se zabývat těmi jednotlivými osami, třeba tou osou zdraví, aby s nimi spolupracoval a bude tady jasná eh, řídící skupina, která, kterou eh, jmenuje generální ředitelství DG Sanko, kde tady, ehm, tady budou financovány určité priority a tak dále. v rámci té části asi a zdraví tam nechceme něco takového mít. Tam se s tím nepočítá. Potom snadný přístup pro drobné organizace. Já si myslím, že to velmi dobře zapadá do našeho úsilí o zjednodušování při provádění fondů a je tam mnoho těch alternativ zjednodušeného financování. Snažíme se snižovat administrativní břemeno pro provádění projektů a také e, proto, aby bylo možné nechat ty projekty uhradit právě e, těmi e, obcemi s, jednodu, nákladovými alternativami. Takže proto máme takové možnosti již ve stávajících ustanoveních, to platí pro všechny fondy, a drobné organizace potom eh, mají eh, mít nižší eh, břemeno a přesto získávat tyto prostředky. Myslím si, že jsem již zmínila národní pravomoce a opravdu tedy chceme národním státům pomoci. Členské státy si musí uvědomit, že eh, ty principy toho sociálního pilíře jsou v jejich eh, tedy zodpovědnosti a tím, že uznají svou zodpovědnost a tím, že my to uznáme, tak chceme poskytnout členským státům pravidla, aby naplnili tu zodpovědnost, aby se přispělo k sociálnější Evropě, která se bude eh, snažit vylepšovat sociální eh, situaci a pomáhat občanům. Nechceme eh, tady eh, předjímat něčí zodpovědnost tím, že bychom tedy přebírali některé věci a vněšovali se do něčeho, co nemáme. Děkujeme. Děkujeme za vaše vysvětlení. 25. E, září v poledne je závěrečná lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů a předtím budeme mít prezentaci návrhu na výboru a to je 29. až 30. srpna a doufáme, že hlasovat se bude někdy koncem listopadu a to je tedy harmonogram Děkujeme vám, zodpověděla jste, zodpověděla jste nám eh, mnohé naše otázky. Eh, je to velmi zajímavé pro práci našeho výboru a, a ty slajdy, které jste nám ukázala, jsou nyní také na webových stránkách výboru pro zaměstnanost, takže eh, se na ně tam můžete podívat bezprostředně po tomto zasedání. A příště se setkáme 29. srpna, to není ehm, tak dlouhá doba. Nebude to trvat zas až tak dlouho, těším se na to a těším se také samozřejmě na to, že strávíme několik týdnů doma, možná někde na slunci. A chtěla bych poděkovat tlumočníkům ještě jednou, říká paní předsedkyně, za to, že jsou s námi a že nám pomáhají uh, na našich zasedáních, aby vůbec mohla proběhnout. Přeji vám všem krásné léto.